Herr Präsident. Přichází předseda. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Tímto zahajuje zasedání Evropského parlamentu přerušené dne 7. Bohužel vám musím oznámit, že náš bývalý poslanec Jan Paisley zemřel minulý pátek ve věku 88 let. Od roku 1979 zde působil po 25 let a byl premiérem v Severním Irsku. Dámy a pánové, rád bych vás informoval, že mě kontaktovalo vícero kolegů a informovalo o tom, že opět přichází dramatické zprávy týkající se neštěstí z uprchlíky u libijského pobřeží. Je na 250 uprchlíků, kteří prý přišli o život. 36 se možná podaří zachránit, ale možná bude 250 obětí. U Malty došlo k tragédii, by níž možná došlo k umrtí 500 osob. Sděluji to zde proto, že je, dámy a pánové, naším morálním úkolem udělat vše proto, abychom zabraňovali vzniku takovýchto humanitárních katastrof, které si jistě nesmíme dovolit. Dámy a pánové, minulý týden jsem vám oznámil a rád bych to dnes zopakoval, že zítra krátce před hlasování bude takzvané snímkování 360 stupňů. Ne, nebude to zítra, bude to ve středu před hlasováním. Jsou zde v místnosti kamery a budou všichni přítomní v sále budou nasnímáni na kameru, která se